je doporučení Ulrike Luňáček. Jako první, kdo bude vysvětlovat, je paní Morvaj. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že je neúctivé začít vysvětlovat v takovýchto podmínkách. Nezlobte se, to je neúctivé vůči našim voličům prosím, dejme tři minuty, aby ti, mohli, kdo chtějí odejít, mohli odejít v klidu a abychom začali až potom. Prosím, já tady nechci někoho překřičovat, nechci urážet své voliče. Děkuji, prosím, kolegy, kteří opouštějí aulu, aby respektovali ostatní řečníky. Eh, přerušíme, pokud chcete, zasedání na pár minut a poté začneme s vysvětlováním hlasování. Eh, tak, můžeme začít. Takže dohoda o stabilizaci a přidružení EU Kosovo, doporučení kolegyně Ulrike Luňáček. Slovo má paní Morvaj na jednu minutu, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Dohoda o stabilizaci a přidružení. Zde jsem se zdržela hlasování a to z následujícího důvodu. Já bych byla hlasovala pro, protože mezinárodní společenství úspěšně zajistilo plnou autonomii pro srbskou menšinu zde. Logický závěr, který jsem si z toho vyvodila, je, že Maďaři žijící v Srbsku by byli měli dostat také plně autonomní práva na sebe určení, ale ve finále jsem pro hlasovat nemohla, protože jsem osobně byla svědkem toho, že uprchlíci z Kosova přicházeli do Maďarska, stěžovali si na totální chaos a korupci. A v podstatě by byl zázrak, kdyby ty podmínky, které existovaly tehdy, byly tak odlišné od toho, co se popisuje v této zprávě dnes. Děkuji. Děkuji, kolega Deva, jedna minuta. Pane kolego Devo, Pane vy nechcete vystoupit? Jsem snad na řadě? Ano, jste. Eh, děkuji, pane předsedo. Ta otázka eh, stabilizace Kosova je velice důležitá součást postupu v rámci aranžma Evropské unie pro mír a stabilitu v středomorském regionu. Kosovo prošlo obrovskou zničující dobou nepokojů. V předchozích instancích jsme se e, zaměřovali na Kosovo jako na zemi, která se dostala z pozice konfliktu do pozice míru. Ale ignorujeme přitom, zapomínáme na některá témata, která se týkají Kosova už delší dobu, protože jsme zaneprázdněni jinými otázkami. A proto by pro nás bylo vhodné si vzpomenout, že eh, tady hovoříme o zemi, která utrpěla obrovským způsobem a že je potřeba jim nabídnout přátelskou ruku, jak nejvíc to bude možné. Děkuji. Děkuji vám, pan Jár. Jedna minuta. Äh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Jistě v Kosovu není dobré vše. Eh, můžeme tam kritizovat celou řadu věcí, týká se to politických záležitostí a také případu korupce a toho, že tam není eh, plně vybudovaný systém právního státu, ale na druhou stranu musíme s Kosovem spolupracovat. Musíme mít něco mezi plným členstvím a nečlenstvím. A Musíme se více zabývat našimi sousedními státy, neboť vidíme, pokud lidé, kteří tam bydlí, nemají žádnou naději na ekonomickou stabilizaci a na politickou stabilizaci, tak tito lidé začnou odcházet z těchto zemí směrem do Evropské unie a snaží se v unii usadit a tím vznikají konflikty a proto musíme spolupracovat s těmito zeměmi, tak abychom je stabilizovali ekonomicky a politicky, to je velice důležité a prostě za ten pokus to stojí a proto jsem hlasoval pro. Děkuji, pan Mamikins. Jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dohoda o stabilizaci a přidružení, její uzavření mezi EU a Kosovem je velice důležitý krok směrem ke stabilizaci situace na Balkáně obecně. Je to obrovská investice do vlastně integrace Kosova do Evropské unie, která v budoucnu snad proběhne. A já doufám, že to podpoří i rozvoj v této zemi a tím pádem se zlepší i lidskoprávní situace tam. Kromě toho bych eh, však také rád řekl, že dnešní hlasování bylo velice zásadní. je potřeba zohlednit i situaci srbské menšiny na severu Kosova. Tato dohoda eh, toto však neřeší. Nicméně je to dohoda, která musí sloužit jako signál a výzvu po mírumilovném soužití těchto skupin. Děkuji, pan Kaputo, rovněž jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Jak řekla paní vysoká představitelka během podepisování dohody o stabilizaci a přidružení s Kosovem. Nyní začíná nová fáze ve vztazích mezi Evropskou unii a touto zemí. Dohoda je důležitý příspěvek ke stabilitě a blahobytu v tomto regionu a přispěje k tomu na pomoci provádět nutné reformy, pomocí kterých se zajistí stabilní růst je třeba, aby tedy reformy byly prováděny, je třeba, aby tam byly vytvořeny investiční a ekonomické možnosti v této zemi. Eh, Kosovo se nadále věnuje reformem, snaží se jeho vláda zemi modernizovat, zajistit hospodářský růst a tím lepší budoucnost svým občanům. Ano, Kosovo musí zvládnout ještě celou řadu výzev a proto si prosím, eh, či přeji, aby ta vláda skutečně měla tu odvahu přijímat eh, ambiciozní rozhodnutí tak, aby mohla úspěšně spolupracovat s Evropskou unii. Děkuji. Pan Pospíšil. Já jsem také hlasoval pro tento návrh smlouvy i když pět zemí evropské unie stále neuznává kosovo jako samostatný stát jsem přesvědčen že je v našem zájmu to co říkali již tady také moji kolegové je v našem zájmu stabilizovat situaci na balkánu a nabídnout zemím v našem bezprostředním sousedství takové vztahy které jim pomohou v jejich ekonomickém rozvoji a dlouhodobě jim dají možnost šanci vstoupit do evropské unie to že cesta kosova do evropské unie asi není úplně jednoznačná není krátká a bude to trvat delší dobu než v kosovu proběhnou nutné a potřebné reformy státu a celé společnosti to je zřejmé ale my dnes kosovu dáváme jasnou šanci jasnou možnost více spolupracovat s námi s evropskou unií a dlouhodobě tak začít usilovat o členství v evropské unii a to si myslím že pro balkán a tedy pro celou evropu je mimořádně důležité proto jsem návrh podpořil. děkuji. Děkuji vám, pan Šogor, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Doufejme, že tato dohoda o stabilizaci a přidružení, která vstoupí v platnost, bude prospěšná. Rád bych apeloval na eh, těch pět zbylých členských států, včetně toho mého, aby oficiálně Kosovo uznali. Zároveň evropská integrace západního Balkánu je nemožná, pokud nevyřešíme problém koexistence jednotlivých menšin. Potřebujeme jasná pravidla a potřebujeme uplatňovat. Tato dohoda o tom však eh, v detailu nemluví, je zde pouze několik obecných frází. Zkušenosti však ukazují, že takovéto fráze nestačí. V členských státech se velice často nerespektují práva menšin tak, jak by respektována být měla. Podobně jako členské státy nevždy respektují daná pravidla a Evropská unie toho dostatečně nedbá, byť se to týká 40 milionů lidí v Evropě. E, nicméně Arménci v Kosovu přesně vědí, co to znamená být menšinou a myslím si, že je potřeba zavést jasnou politiku. Děkuji, pan Polčák, prosím pane slova. právo na sebeurčení národů je jedním ze základních práv vtělených do charty osn a dalších usnesení eh, valného shromáždění osn mimochodem tehdy dokonce na popud eh, sovětského svazu to znamená toho státu který nyní právo na sebeurčení a vlastní svobodu mnohým národům upírá. ale já se vrátím zpět k té věci já jsem podpořil tuto asociační dohodu protože si myslím že kosovo je státem mm, naplňuje veškeré znaky eh, státu i když samozřejmě výkon té státní moci do jisté míry budí pochybnosti v některých otázkách to nebudu popírat ale nechci zde polemizovat s kolegyní z maďarska paní kolegyní morvaiovou nicméně právě si myslím že maďarsko a ostatní státy by měly mít zájem na stabilizaci a přidružení kosova eh, k evropě na nalezení jeho stabilní budoucnosti. to si myslím že je právě bezpečnost i nás eh, a našeho celého kontinentu. v tomto smyslu plně podporuji stanovisko které řekl můj předřečník pan sógor. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k další záležitosti. Je to prohloubená dohoda s Gruzií, Moldávií a Ukrajinou. Paní Ždanoka má slovo jako první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení. A myslím si, že toto jsou opravdu špatné špatné záležitosti, špatný přístup, je to dvojí přístup například ve 34, pokud jde o Donbass a situaci v této oblasti pokud jde o Lugansk, Doněck, o jakých okupovaných teritoriích hovoříte, kdo je okupantem, místní lid, to jsou vlastně asi okupanti. Lidé eh, v Doněcku eh, se bojí bomb z Kyjeva, dochází zde kde zde k problémům i v ukrajinských věznici. Myslíte si, že Julie, 18-letá dívka z Doněcka, je okupantkou, která přišla o ruce a nohy po bombovém útoku. Hovořím o jedné konkrétní osobě, protože jsem viděla její osud a snažila jsem se nějakým způsobem jí zdravotně pomoci. Ovšem jsou tam tisíce eh, lidí, kteří přišli o život nebo byli nějakým způsobem poškozeni. Pan Jár má slovo, prosím. Ještě promiňte, paní Morva má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem z Maďarska, zastupuji zde Maďarsko v Evropském parlamentu a budu hlasovat pro tuto to, nebo když hovoříme o hlasování pro tuto asociační dohodu, tak hovoříme o lidských právech Maďarů, kteří žijí na území Ukrajiny. Maďaři, eh, kteří žijí v podkarpatském regionu, nemohou hovořit o autonomii nebo právu na eh, sebe Eh, určení, to je v rozporu s tím, co jsme, mm, o čem, mm, co, co mm, jsme prosazovali eh, u Kosova v každém základním dokumentu EU je toto právo označeno za základní kolektivní lidské právo. Když to ovšem na Ukrajině řeknete nahlas a naznačili byste nějaká možná práva Maďarů na autonomii, tak by to vyvolalo zásadní reakci, tresty pro tyto osoby. A například jeden z našich poslanců byl dokonce mm, musel opustit Ukrajinu. Vidíme, že naši, eh, eh, naše menšina tam nemá základní práva, proto budu muset hlasovat proti. Pan Jár má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jistě, Můžeme nalézt důvody pro to, abychom tuto zprávu a tyto ekonomické dohody odmítli. A to je samozřejmě takový člověk si zvažuje, jak se tedy zachová. Já patřím k optimistům a vždycky říkám, že ekonomická spolupráce je lepší než politika embark a protože hospodářská spolupráce vytváří také kontakty a může být prostředkem k tomu, jak zlepšit politický a hospodářský vývoj té či oné země. A jde také o to, abychom vytvořili v těch zemích naději. Tady se opakuji, protože jsem to řekl o Kosovu, a již kvůli tomu prostě to za to stojí. Stojí to za to podpořit tu zprávu a podpořit ekonomickou spolupráci, která zase podporuje důvěru, hospodářskou stabilitu a izolace vytváří přesný opak. Takže jde o to, k komu patříme, jestli jsme spíše optimisty či pesimisty, já jsem spíše optimista. A navzdory tomu samozřejmě musíme pozorně sledovat, eh, k čemu nakonec tyto dohody povedou. Tady jsem na straně těch kolegů, kteří kritizují. Děkuji. Děkuji pan Maminkin za jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já jsem byl zpravodajem na téma eh, událostí v Gruzii a velice pečlivě jsem všechny otázky týkající se daného regionu sledoval. A proto s velkým potěšením konstatuji, že probíhá celá řada aktivit, které by snad mohly eh, přiblížit Gruzi, Moldavsko a Ukrajinu Evropské unii. Je dobře, že uzavíráme prohloubenou komplexní dohodu o volném obchodu. Doufejme, že občané těchto států budou moci jezdit do EU bez víz. Ale proti této zprávě se musel nakonec hlasovat. Proč? Totiž eh, nechápal jsem, proč používáme takovýto jazyk proti Rusku? Myslíme si skutečně, že Rusko si přečte toto usnesení, chytne se za hlavu, poběží za EU a začne se omlouvat? Chceme konstruktivní dialog, ale prosazujeme takováto usnesení, proto jsem byl proti. Pan Kaputo, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Dohoda o přidružení a dohoda o volném obchodu EU, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina představuje uznání významného pokroku, kterého tyto země dosáhly. Je to logický a přirozený výsledek té cesty za posledních 20 let. Tyto dohody jsou v zájmu všech zúčastněných stran, představují součást našeho východního partnerství. Je to debata, která musí dále pokračovat. Musíme dále pracovat na eh, řádné věcí veřejných a principech právního státu, podporovat hospodářský růst v regionu. Je potřeba pokračovat v té politické vůli vyjádřené vůči těmto státům a snažit se s nimi spolupracovat. Je potřeba snažit se dosáhnout mezinárodního konsenzu o tom, co je potřeba udělat, aby se zde vytvořila vyloženě udržitelná situace. Je potřeba podporovat vedení těchto států, potřeba zajistit, aby pokračovaly nezvratné reformy, tak, abyste jejich veřejná zpráva a justiční systém. Děkuji, pan Pospíšil, minuta. Pěkně, pane předsedo. Já pocházím z České republiky, zastupuji Českou republiku, zemi, která má velké zkušenosti, bohužel tragické, z období komunistické totality a proto vždycky budu podporovat projekty východního partnerství a budu podporovat jakoukoliv ekonomickou spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi bývalého Sovětského svazu u mě ten důvod je hlavně geopolitický rusko nikdy nespí a je zřejmé že má rusko jako takové velký zájem posilovat svůj vliv v bývalých zemích eh, sovětského svazu ostatně o tom se můžeme dnes a denně přesvědčovat eh, viz teď aktuální problémy které eh, nastávají nebo se konají v moldavsku. takže je nutné zemím bývalého sovětského svazu nabízet otevřenou ruku vnímat je jako partnery chtít s nimi spolupracovat a přes dohody které tady jsou na stole i třeba zlepšovat jejich ekonomickou situaci. ale jak už jsem řekl pro mě osobně je ten hlavní důvod geopolitický být partnerem vůči zemím sovětského svazu bývalým zemím sovětského svazu a nezahnat je do defenzívy aby rusko bylo jedinou zemí která nimi chce komunikovat. děkuji. Děkuji, paní Šojdrová, jedna minuta. Eh, pane předsedající já jsem hlasovala pro usnesení o průběhu plnění asociační dohody s moldavskem gruzií a ukrajinou a nepodpořila jsem návrhy komunistických stran které zpochybňují demokraticky zvolenou vládu ukrajiny a směřování ukrajiny do evropské unie. včera jsem bohužel nemohla v rozpravě vystoupit a poděkovat evropské komisi. není to často ale tentokrát evropská komise komise a zejména pan komisař hahn mě velmi potěšili svým eh, opravdu aktivním přístupem k liberalizaci vízové politiky zejména ve směru k ukrajině. Eh, vím o tom že na ukrajině je spojováno s tímto příslibem liberalizace víz velké očekávání podpora a takový impuls eh, k větší energii pro reformy které ukrajina provádí a chci tímto komisi i jmenovitě panu komisaři

jsem hlasoval proti této dohodě, protože jde o geopolitickou sílu a tady Geologická unie hraje velice nebezpečnou hru tím, že se vněšuje do tohoto konfliktu a vlastně ty země se snaží ještě stavět více proti sobě. Pokud by skutečně Evropské unie šlo o spolupráci, tak by mělo zrušit sankce, které má s Ruskem, protože ty dopadají velice negativně na bedra mnohých zemědělců. Ovšem lidé jako Giverhostav, ty problémy ještě zhoršili, prohloubili vůbec ne podporu nějaké řešení. Eh, Svoboda ano, svrchovanost ano, ale tady uzavřít dohodu s takovými zeměmi, jako je Ukrajina, kde vlastně připravujeme eh, na členství v EU a otevření nové studené války, to ne. Pan Polčák, minuta. Na okraj poznamenávám, že jsem hlasoval pro i tuto ekonomickou dohodu a skutečně se jedná o ekonomicko hospodářské otázky které jsou pojeny s těmito asociačními dohodami já nechci zpochybňovat eh, právo národnostních menšin myslím že bychom je měli nadále sledovat ale eh, tyto dohody jsou daleko víc a na druhou stranu abychom my zde státoprávně určovali eh, jak má být uspořádán jiný stát z hlediska autonomie to si myslím že nepatří do tohoto sálu. ale pokud jde o kosovo a e, moldavsko tak e, u moldavska mám jisté pochybnosti protože mám pocit že i ve světle nejnovějších událostí a navážu na pana kolegu pospíšila e, je fakt otázkou jestli se nestaneme obětí nebo diváky vývoje kdy si to ruští oligarchové rozdávají v kosovu i na moldavsku a ovládají jak část eh, vládní koalice tak eh, nepochybně část opozice. myslím si že to je velmi nebezpečný vývoj měli bychom tomu věnovat náležitou pozornost. děkuji. děkuji. teď jdeme na vysvětlování hlasování k eh, otázce doložky o vzájemné obraně. slovo má paní morvai minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo doložka o vzájemné obraně Viděli jsme zde mnoho skutečně zajímavých návrhů, usnesení. Těším se, že lidí zde hovořilo otevřeně o nedávných teroristických útocích v bodě A, v bodě E se hovoří například o výměně informací, o spolupráci mezi informačními složkami bylo nedostatečné, byla tam, zna, byla tam značná pochybení v této oblasti, nebo zelení hovoří ve svém usnesení o problémech, jež se týkají obchodování se zbraněmi, Čili konečně skutečně hovoříme o skutečných problémech, nezavíráme oči. Hovoříme o tom, že bezpečnostní složky skutečně mm, nebyli schopni reagovat na teroristické útoky. Pan Jurek má slovo, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Naše společná obraná politika by se měla projevovat především prostřednictvím solidárného stanoviska, společného postupu na, um, na úrovni NATO, kde tři čtvrtiny našich států patří. A zároveň se snažíme mobilizovat v této oblasti veškeré úsilí o ochranu našeho společenství ve třech čtvrtinách členských zemí NATO. Prostě se musíme snažit lépe posílit například bezpečnost estonská, eh, eh, lotyšská. Pokud skutečně nám to leží na srdci, tak bychom měli opravdu garantovat tyto záležitosti v činech a ne nějakých papírových záležitostech, kde je to taková schizofrenie, kde na fóru eh, v rámci fóra EU se chováme tak, jak bychom se nebyli chovali eh, před vznikem EU nebo před naším vstupem do EU, protože by nám to nebylo rozhodně zajistilo bezpečnost. Děkujeme, pan Maminkins. Má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo po těch hrůzných teroristických útocích v Paříži Francie byla první zemí v historii EU, která se obrátila na EU na základě článku 42.7 a ne e, doložku solidarity pod číslem 227 většina e, členských států reagovala na tuto žádost Francie a to si myslím, že je normální, protože nemůžeme bojovat proti terorismu pouze v jedné zemi. Musíme projevit solidaritu ve všech aspektech. a musíme zároveň prokázat, že věnujeme pozornost tomu systému, jak aktivujeme tento článek 42 protože samozřejmě nepřejeme si to, ale mohlo by se něco takového stát i u nás, v ostatních zemí a tento mechanismus musí být jasný. Děkujeme, pan Kaputo má slovo. E Děkuji. Solidarita Podpora a vzájemná pomoc mezi členskými státy patří k základním hodnotám Evropské unie. Proto je podpora, kterou vyjádřili všechny členské státy Francii vítána. Řekli Francii, že tedy poskytnou veškerou nutnou podporu právě na základě toho, že tedy Francie použil do, do škol vzájemné pomoci po útocích v Paříži. Ale momentálně chybí praktické prostředky pro to, aby mohla být zajištěna skutečná pomoc pokud je nějaký členský stát tuto doložku využije. Paní Mogherini, vysoká představitelka EU, se zasazuje o to, aby se vypracovaly konkrétní praktické modality toho, jak tedy bude probíhat e, proces po využití této doložky, tak abychom měli rychlé rozhodnutí pro, ve prospěch pomoci tomu členskému státu, který byl vystaven útoku. E, myslím si a přál bych si, aby tato doložka se nyní stala katalyzátorem veškerých nutných reform v oblasti obrany, tak tak, abychom dostali, dospěli k vlastní společné zahraniční politice Evropské unie, například i na Blízkém východě, kde nám zatím chybí já jsem samozřejmě také hlasoval pro návrh usnesení stejně jako moji předřečníci. vnímám to že jsme ve válce s terorismem a že ve válce s terorismem není pouze francie kde proběhly tragické eh, útoky v listopadu minulého roku ale ve válce s terorismem je celá naše evropská civilizace a tedy celá evropská unie. Eh, je třeba si říci to co už říkali předřečníci že na jedné straně je v zásadě toto první využití tohoto instrumentu podle článku forty two eh, lisabonské smlouvy a bude třeba se nyní bavit o tom jak prakticky eh, dnes přijaté usnesení naplnit aby nezůstalo pouze u slov a pouze u obecně deklarované solidarity a obecně deklarované podpory. Eh, my se snažíme jako česká republika francii pomáhat například se podílíme na operacích v mali ale to samozřejmě běží mimo tento evropský mechanismus a je třeba tedy dát mu konkrétní podobu. děkuji. Děkujeme panu Wolf, jedna minuta. 1770, 75 jsme hlasovali u nás eh, v Velké Británii aby, mm, o připojení k Evropské unii. A dnes nemáme, budeme mít referendum o tom, zda zůstaneme členy EU. A právě proto toto usnesení ohledně společné doložce obrany, mm, to znamená společné armádě by tvrdí se, že by se zde pomohlo. Že my jsme se nestali členy impéria, nechceme se stát členem organizace, která chce rozšiřovat své hranice, nechtěli jsme se stát členem organizace, která prostě dává eh, facku NATO a eh, Americe, která pomohla Evropě. Evropská unie zatím nepomohla. Zde se hovoří o permanentní um, alianci, o permanentní uh, evropské armádě a já jsem proti tomu, aby Evropská unie měla povolení stát práce se impériem, se svou vlastní armádou. Já věřím ve svobodu a demokracii a v národní státy a zároveň věřím v to, že náš lid bude hlasovat za odchod z Evropské unie, protože si to přejí rovněž. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování ohledně EU priorit pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016. Paní Morová. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Co se týká priorit pro zasedání Rady OSN pro lidská práva, nemohla jsem hlasovat pro, protože jakýkoliv návrh usnesení Eh, zdůrazňující, že je důležité zajistit eh, práva občanů, hospodářská práva, sociální práva, prohlásit je za nedělitelná. S tím bych souhlasila, ale já už jsem europoslankyní še, eh, šest a půl roku a zažila jsem, jak má vlastní země a e, teď Polsko jsou pranířovány za údajná porušování všelijakých práv. Ale nikdo se nikdy neptá, jak je možné, že e, požárník nebo učitel nebo zdravotní sestra v Maďarsku bere pouze 20 platu stejných zaměstnání v západních zemích EU. Pro, proč nemáme funkční odbory? Až budeme řešit tyto věci, tak já budu pro tato usnesení. Děkuji, López Bermejo, minuta. Děkuji, pane předsedo. V usnesení Evropské levice, které jsme podpořili my, říkáme, že Evropská unie by měla zastávat pozici, kterou stanovuje tento parlament a který odhlasuje tento parlament, a totiž, aby lidská práva na západní Sahaře byla chráněna a aby političtí vězni na západní Sahaře byli Marokem propuštěni a aby se skoncovalo s okupací západní Sahary. Nesmíme uzavírat oči před situací, která se každým dnem zhoršuje a ke které Maroko pouze mlčí. Viděli jsme to, když eh, pozorovatelé z oblasti lidských práv eh, ze Švédska a z Norska byli z Maroka eh, vyhoštěni. My chceme a požadujeme propuštění politických vězňů a vyzýváme Španělsko, aby těmto osobám poskytlo politický azyl. Chceme být solidární s malými nezaměstnanými na západní Sahaře a chceme projevit také solidaritu obětím, kteří trpí marockým eh, útlakem na západní Sahře. Děkuji, pan Jurek. V posledních eh, dobou letech Slováci, Slovinci, Chorvati vystupovali nebo teda organizovali různé, různá referenda, pokud jde o rodinu, pokud jde o mm, určitý a proti určitému politickému tlaku, pokud jde o mm, homosexuální svazky, po nezáležitosti, vidíme v Polsku nebo v zákonech na Litvě či v Maďarsku. Ovšem eh, dneska parlament již několik, po několikáté podpořil vlastně tyto žádosti místo toho, aby jsme eh, na půdě OSN prezentovali stanoviska našich států, nebo alespoň ta stanoviska, abychom právě po ta stanoviska, která v referendech v některých našich zemích byla přijatá. Evropský parlament najednou chce, aby jsme se změnili, aby, pokud, aby teda Evropská unie nás zastupovala, nás všechny. A největší hrozbou demokracie v současné době je teda podle mého názoru názoru stávající politika, stávajících politických představitelů EU. Děkujeme. Pan Mamikins má slovo, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Etnické, náboženské menšiny, porušování jejich práv, to je něco, co bychom mohli připojit k právám žen, právám dětí. Proto vidíme, že je nesmírně důležité být na půdě OSN aktivní v rámci tohoto zasedání pro lidská práva. Toto jsou univerzální hodnoty a tato, tyto univerzální hodnoty musíme vzít v potaz a musíme je dodržovat. Ovšem, jestli dovolíte kritický pohled proti tomuto zasedání UNHCR, protože vlastně došlo k takovému eh, zablokování hlasování v důsledku dominance určitých regionů. Některé tyto bloky um, věnují pozornost eh, Izraeli nebo Saudská, víme, že Saudská Arábie se může, může vlastně předsedat takový blok, který by byl proti Izraeli. Děkujeme, paní Šojdrová. Děkuji pane eh, předsedající dovolte mi abych krátce vysvětlila proč jsem nehlasovala pro stanovisko evropského parlamentu k prioritám pro zasedání rady osn pro lidská práva návrh rezoluce totiž obsahuje ustanovení která jsou v rozporu s mým svědomím. není možné vnucovat a doporučovat všem zemím všem lidem ultraliberální postoj k etickým hodnotám jako je přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví který dělá z potratů řešení kojenecké a mateřské úmrtnosti. hlasovala jsem proto pro vypuštění těchto ustanovení ale bohužel byla nás menšina. stejně jako jako menšina byla proti označení izraelských osad jako nezákonných a jako podkopávání proveditelnosti řešení dvou států tedy mírového procesu. to jsou nepravdivá a pro mne nepřijatelná řešení a proto také usnesení jako celek jsem nepodpořila protože je pro mne nepřijatelné. E Děkuji. A teď se dostáváme k vysvětlování hlasování k otázce činnosti petičního výboru v roce 2014. Slovo má paní Morvaj. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Tato zpráva o činnosti petičního výboru eh, byla velmi zajímavá, já už jsem to řekla během rozpravy jako takové, že jaksi reakcí na 15-stránkovou petici Maďarů byla půl stránka A4. To byli tedy ti lidé, kteří utrpěli při získávání hypoték v zahraniční měně. Já jsem eh, byla právnička 30 let, jsem si jistá, kdyby předali eh, tu petici nějakému recepčnímu někde v hotelu, tak ten by jistě přišel s lepší odpovědí, než s jakou přišla Evropská eh, Eh, Evropská unie. Eh, toto je taková nová stránka Evropské unie pro mě. Je to tak trošku černý humor, když v bodě D eh, říkáme, že pracujeme na tom, abychom zlepšili životy našich občanů. Pokud to je to, co eh, lidé uvidí za reakci, když podají petici, no tak není divu, jaký, že si udělají takový obrázek o Evropské unii, jaký si oni dělají. Eh, evropští občané zkrátka nemohou vnímat petiční výbor pozitivně. Eh, děkuji. Kolega Dalí tady není. Teď tedy Benito Ziluaga minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem strany Podemos jsme vždy podporovali plnou účast občanů na politickém dění a proto jsme hlasovali pro tuto zprávu a vítáme, že občané jsou zapojováni do politických debat. Zdůraznil bych rád dvě věci. Ze Španělska pochází nejvíce peticí 449 za rok 2014. A dále největší počet pesticidů se týká energetiky a ekologie, například frackingu či zkušebním vrtům, vrtů na kanářských, zkušebních vrtů na kanárských ostrovech. Ovšem musíme eh, si stěžovat na to, že momentální fungování Evropské unie je antidemokratické. Pouze tři občanské iniciativy měly úspěch a pouze u jedné to vedlo k tomu, že komi- Evropská komise vůbec něco učinila. Lidé ve všech evropských regionech si přejí demokratickou Evropu a participativní Evropu a to je možné takovou Evropu vybudovat. Děkuji, pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci jako koordinátor ve výboru PETY za frakci EPP. Za prvé jsem velmi potěšen tím, že E, zpráva byla takto široce podpořena v Evropském parlamentu. To je dobrá, e, dobrý signál a dává nám odvahu do další práce a dále. Jedna věc se mi nelíbila, byl to bohužel návrh, který byl podpořen. A to byl ten pozměňovací návrh, kde šlo o to celá všeobecně požadovat, že je třeba abychom na výboru PETY zaměstnali více pracovníků. Ne, že by, bych to nepřál sekretariátu výboru PETY, ale je to prostě naprosto odděleno od veškerého věcné, od veškerých věcných znalostí a od problémů, které mají další výbory. Není to spravedlivé, nevede to k cíli a na tomto místě bych si, když, pokud byste to skutečně si přáli, bych si přál skutečné vyjednávání, skutečné úvahy se všemi kolegy v Evropském parlamentu, kteří zastupují další výbory. Takže já, tohle se mi nelíbilo, ale jinak musím říct, že ta, to potěšení z té velké podpory převažuje. Děkuji. Pan Mamikins. Děkuji za slovo, pane předsedo. Petiční výbor se samozřejmě snaží reagovat na všechny petice, které, se, které přichází eh, od našich občanů. V roce 2014 byl počet peticí nižší než v roce 2013, ovšem obecně řečeno tento počet peticí roste. A to je dobré. To znamená, že naši občané jsou lépe informováni o tom, co dělají eh, instituce Evropské unie. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že asi 40 těchto peticí nejsou přípustné, což znamená, že úroveň informovanosti našich občanů zřejmě není dostatečná, pokud jde o to, co by mohli zahrnout do petici, že asi nechápou naši občané to, co dělá Evropský parlament ve své činnosti a proto bychom měli zvýšit povědomí, rozšířit kampaně v tomto ohledu, šířit tyto informace a pozbuzovat naše občany, aby, pos, aby předkládali petice. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za, eh, toto je vlastně poslední, poslední eh, naše vystoupení a nyní přerušujeme do odpoledního zasedání. Děkuji.